Well, good afternoon again. Welcome everyone to the Budget Econ um, joint meeting on the establishment of the Reform Support Program. Um, adoption of agenda, adopted. Dobrý den. Dobré odpoledne. Eh, pokud jde o eh, má sdělení, tak nemám žádné eh, body. Přijali jsme program a bod 3 vytvoření reformního programu na podporu reform. Musím vám připomenout, že musíme skončit eh, tohle v 16.45, takže opravdu eh, vás požádám o eh, dodržování řečnické doby a vy víte, že já je budu vynucovat, pokud je nebudete dodržovat. Slovo tedy dám dvěma spolu a zpravodajům po čtyřech minutách, tak nejdříve za výbor pro rozpočet a za SAD paní Gardia Zabala Rubial. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se vejít se do těch čtyřech minut. Konečně jsme teď dostali tento návrh na stůl. Když jsme se viděli posledně, daleko sáhle jsme debatovali eh, se spolu s pravodajkou a bohužel eh, na spoustě věcí jsme nebyli schopné se shodnout. Nicméně eh, takže budeme mu to muset nechat hodně na následnou debatu, ale podařilo se nám se dohodnout alespoň na něčem. Podali jsme 51 pozměňovacích návrhů k návrhu komise Shodli jsme se tedy eh, v podstatě na tom, že se musí eh, lépe eh, specifikovat cíl programu a sladit to s tím, co jsme hlasovali k finančnímu rámci a k obecným závazkům EU. Voláme se, máme tedy rušivý hluk. Pokud dále jde, pokud jde o klimatickou dohodu, klimatické změny, podařilo se nám také Eh, se shodnout na reformách v zemích mimo EU, eh, podpoře eh, jejich, také na boji s daňovými úniky. Zavedli jsme zde udržitelný, nebo pojem udržitelného přechodu k udržitelné ekonomice trvalé. Potom pokud jde o ty navrhované reformy, tam jsme dodali, že vždycky musí proběhnout posouzení dopadu na životní prostředí. A zde se také musí uvažovat o eh, dopade o, o, o, o očkodnění za negativní dopady těch reform, pokud nějakou budou. A samozřejmě se také vždycky musí pro eh, výbor pro rozpočet podat eh, zpráva o rozpočtových dopadech. A potom, a teď už dodržím svoji řečnickou dobu, jsme eh, se eh, shodli na možnosti převádět jin, pro, peníze z jiných programů na tento eh, program. Tolik tedy uh, rámcově ten náš návrh, který jsme předložili. Děkuji, Aider. A další spolupravodajka za Ekon paní uh, Děkuji. Já podporuji cíl eh, toho programu, aby eh, členské státy eh, prováděly tedy strukturální reformy, které posílí její hospodářskou odolnost. Díky tomu Unie bude silnější a také se vyrovnáme s eh, negativními dopady budoucích hospodářských a finančních krizí. Minulý týden jsme eh, dokončili eh, s návrh zprávy a naše spolupráce byla v dobrém vzduší, ale asi si dokážete představit, že je mezi námi ideologická propast, kterou bylo třeba překlenout a ta byla opravdu široká. Proto jsme mm, <clears throat> se dohodli na těch věcech, které už jste slyšeli, jako je Eh, rozsah eh, toho nástroje pro eh, přistoupení do eurozóny a, a, nebo ty reformní závazky. Jedním z mých cílů bylo prohloubit ty pojistné mechanismy, abychom určili, jaká reforma bude oprávněná pro finanční podporu. Takže všechna odpovědnost i za toto leží na komisi. To znamená, že ty hospodářské předpovědi, ty zprávy pro jednotlivé země, doporučení pro jednotlivé země, posuzování návrhu a závěrečné rozhodnutí o tom, jestli ta platba má být provedena. Ten proces je třeba vybavit více pojistkami a na tom jsme byli e, schopni e, se shodnout Nezávislé fiskální instituce, které byly vytvořeny v každém členském státu, mohou také vyjádřit stanovisko k eh, tomu návrhu reformního závazku. Toho posouz, to posouzení nezávislým orgánem podle mě pomůže členskému státu eh, při přípravě návrhu a komisi při eh, posuzování. Potom další věc, na které jsme se dohodli, byl rozsah toho nástroje konvergenčního a, a je to třeba udělat tak, aby eh, se eh, přispělo k eh, naplnění cílů ze smlouvy a národní legislativy, která se týká eura. Za třetí jsme se dohodli na zlepšení návrhu o reformních závazků, čili členské státy musí vysvětlit, nebo měly vysvětlit, jaké reformy prováděly v minulých letech a budou provádět v nadcházejících. Tato ustanovení a doporučení nezávislých fiskálních institucí určitě zlepší kvalitu rozhodování přijímaného komisí. teď k tomu, na čem jsme se neschodli a proto jsme tyhle věci nechali mimo tu zprávu. Za prvé rozsah toho programu. Já si myslím, že je opravdu důležité, aby ta finanční podpora byla podpoř, se poskytovala jenom na strukturální reformy, které přispívají k ekonomické odolnosti Unie a členských států. A proto ta jasná vazba na evropský semestr a doporučení pro jednotlivé eh, země, jak je navrhuje komise, by eh, měla být zachována a dokonce i posílena. Rozšíření eh, rozsahu programu zvýší morální riziko nebo nebezpeč, hazard. Proto je třeba přísná kritéria pro dosahování cílů. Za druhé, jsme tam nezahrnuli odkaz na vládu zákona, protože opravdu eh, nám leží na srdci jasná podmíněnost evropských výdajů, proto jsme se rozhodli o tom eh, hlasovat nezávisle a žádný členský stát by neměl být eh, oprávněn k tomuto, pokud, nepřiz, pokud nedržuje ty základní hodnoty. A potom distribuce prostředků, to je samozřejmě citlivý bod a já podporuji návrh komise, neboť tím se zajišťuje eh, spravedlivé rozdělení mezi ženskými státy a zachovává jí se nezbytné podněty pro větší ženské státy. A opravdu si myslím, že ten návrh zprávy, který jsme předložili, je dobrým východiskem pro naši debatu v nadcházejících měsících a opravdu se těším na vaše pozměňovací návrhy a, a zajímavé debaty, které o tom povedeme. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, paní Nachtegal. A teď stínový zpravodové po dvou minutách. Za prvé pan Lamasu z EPP, prosím. Merci. Děkuji, pane předsedo. Tedy stínový za EPP v rozpočtovém výboru. Chci poděkovat eh, Aidar za kvalitní zprávu. Několik eh, otázek a připomínek. Za prvé, nejzajímavější v tomto programu je povzbuzení mechanismu podpory konvergence. A já bych byl dost nakloněn tomu, abychom navýšili celkovou alokaci pro tento mechanismus, který nabádá země, které jsou mimo eurozónu, aby provedly reformy a co nejrychleji vstoupily do eurozóny a tam by mělo být 20 Pro výpočet maximálního finančního příspěvku Myslím, že jediné kritérium počet obyvatel je trošku zvláštní. A navrhoval bych kombinovat počet obyvatel s příjmem na obyvatele. Pokud jde o udržitelnost reform, to je velmi citlivé téma politicky, protože třeba zamezit tomu, aby víceleté reformy nebyly ovlivněny změnou vlády po demokratických volbách. A aby tedy stát, který je příjemcem tohoto programu, nezměnil ty reformy nebo utlumil tyto reformy. Spíše než změnit karenční lhutu na pět let, myslím, že vývoj v oblasti reform by byl podroben politické kontrole, nad rámec Evropské komise, například opačnou většinou v radě, podobně jak jsme jej použili v, pro six-pack a two-pack. Pokud jde o kondicionalitu, to je úvodní ustanovení 46, myslím, že optimální řešení by bylo mít eh, průřezové ustanovení pro všechny programy Evropské unie a tady myslím, že rozpočtový výbor směřuje k tomuto řešení. A konečně kladu si otázku, zda bychom neměli vytvořit nezávislou fiskální instituci, přičemž už podobné orgány máme na úrovni vnitrostátní, tak taky na úrovni celoevropské. Děkuji. Děkuji, pane Lamasure. Za EPP paní Maletič na dvě minuty. Děkuji. I já bych chtěla zdůraznit, že rozdělení RSP nemůže být pouze podle počtu občanů a měli bychom to zachovat jako jednoduché opatření, ale také bychom eh, nesnižovali komplexnost těchto reform a také bychom se měli zabývat makroekonomickou nerovnováhou. Jak řekl kolega Lamasur, měli bychom zohlednit úroveň rozvoje, tedy HDP jako procento. Ne, nesouhlasím, že bychom měli rozdělovat polovinu na také konkurenceschopnosti a tvrdila bych, že musíme mít o něco více v této první fázi. Mělo by to být dohodnuto v prvních 20 měsících, tedy první výdaje. Také co se týče nezávislých fiskálních institucí. Nejsem úplně proti tomu v návrhu, ale myslím, že to nemůže být spojeno s nařízením 473 z roku 2013, protože tady je to pouze pro členské státy v eurozóně a měli bychom to pojmout trochu šířeji. Také podporuji, že bychom měli vypustit ty části, které se týkají převodu alokovaných zdrojů pod sdíleným vedením v rámci programu. Ale současně musíme zabezpečit harmonizaci a koordinaci investic z politiky soudržnosti, která souvisí s makroekonomickou kondicionalitou a doporučeními pro jednotlivé země. A také by to mělo vycházet z reformních závazků aby tedy eh, členské státy dostaly tyto prostředky z nástroje pro reformy. Děkuji vám. Děkuji, přesně dvě minuty. Za SAD nemáme stínového pana Mavridise. Přejdu tedy k EKR. Vy chcete promluvit? Dobře, prosím. Děkuji. Jménem kolegy Mavridise, který se omlouvá, bych chtěla zmínit pět bodů, které chtěla specificky uvést. Příznivě vítá návrh komise, který vychází z programu, který už existuje, ale zdůrazňuje, několik ponaučení eh, z uplatňování tohoto programu. Za prvé, po velké finanční krizi z roku 2008 každý si uvědomil význam konvergence, jak ekonomické, tak sociální, a také nezbytnosti vlastně skloubit obojí a upravit negativní aspekty ekonomických reform příliš eh, vypjatých a umožnit občanům, aby se zlepšilo jejich postavení. Tedy musíme dbát jak pilíře sociálních práv, tak souladu s rozvojovými cíly při uplatnění této reformy. Za druhé, také si klade otázku, zda takové reformy jsou považovány za něco, co si členské státy přivlastní, protože evropský semestr není jediný rámec, který by byl vhodný a členské státy by měly eh, provádět reformy i mimo rámec evropského semestru. Za třetí, domnívá se, že reformy mají zlepšit kvalitu a tvorbu pracovních míst, sociální inkluzi, soudržnost území, rovné přejitosti, boj s chudobou a také spravedlivou hospodářskou soutěž. A z tohoto hlediska ve vazbě na evropský semestr tato vazba není dostatečná. Každá reforma by měla být doprovázena uplatněním článku 9 smlouvy, který vede k dopadové analýze před spuštěním reformy z hlediska sociálního. Čtvrtý bod. Obává se, že takový program by mohl snížit celkovou obálku na soudržnost anebo vést k vytvoření makroekonomické kondicionality, což by mělo negativní dopad jak pro země, které vlastně ještě netrpěli takovou vypjatou rozpočtovou politikou. Každý by se měl k této věci postavit odpovědně a konstruktivně, což on sám za sebe učiní. Děkuji. A dále za výbor pro rozpočet EKR pan Kolmer na dvě minuty, prosím. Děkuji. Pane předsedo, tento parlament se v zásadě shodne, že když hovoříme o rozpočtu, říkáme vždy, že potřebujeme více transparentnosti, jasnosti a e, jasných účinků tak mě překvapuje, že neustále hovoříme o nových programech, kde stále chceme regulovat Bůh ví co. A to je prostě přesný opak transparentnost. Dalšími programy se to stává méně transparentním a já tady nechápu, proč kromě etablovených eh, možností třeba kohezní politiky, ehm, nyní prostě předkládáme stále nové programy pokud chceme podpořit strukturální reformy, tak je politika soudržnosti tou ideální politikou, jenom potřebujeme v politice soudržnosti udělat přesně to, co chceme eh, nějakým způsobem definovat, to, co chceme dosáhnout a pak to změřit. Není možné jenom tak plošně eh, ty peníze někam posílat a říct, no jo, to už něco z toho určitě výjde. To přeci není možné. Další bod. Mm, v poslední době se stále více hovoří o propojení eh, těchto programů k eurozóně. Když eh, chci mít eh, toto propojení, tak to přeci nejde. My tady často hovoříme o vysokých částkách, ale zároveň nehovoříme o takových částkách, které by byly potřebné pro to, aby eurozóna v té stávající podobě přežila. Statistiky e, euro ve své stávající podobě stroskotává a je tedy potřeba s tím něco udělat. A řada z těchto programů tedy podle mého názoru tady nemá co dělat. Děkuji mnohokrát. Abychom dosáhli skutečného stereofonního zážitku, tak nyní ještě dám eh, slovo EKR za Ekon. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji také oběma spolu s pravodajkám, které se opravdu snažili eh, překonat své rozdíly a předložili svou zprávu společně. Jsou tam věci pozitivní i negativní. Za prvé tedy na kritické stránce musím říci, že tam není přesně řečeno, co máme udělat s tím takzvaným moral hazard. My se nacházíme v situaci, kdy státy, které jaksi promeškaly strukturální reformy, využívají eh, finanční podpory, v, ve, tedy jsou to poměrně vysoké částky. A to v podstatě může jaksi vést k negativ, nebo k špatným pobítkám, eh, k jaksi špatnému chování. to si myslím, že přeci nemůžeme připustit. Musíme mít nějaké pojistky, které zapracujeme do všech těchto návrhů, protože jinak plítváme penězi a dáváme špatné pobídky. Tyto bezpečnostní mechanismy ale nevidím nikde předkládány. A kromě toho máme další problém, to je front loading. Musíme se tedy o tom pobavit, jakým způsobem chceme dělat podporu a jestli je smysloplné vyplácet podporu strukturální reformy, které v podstatě nemají žádné náklady ve formě investicí nebo dokonce implementace ve formě nějakých prací. Nezávislá investice, která je podporována, to je určitě krok špatným, správným směrem, i když nedostačující pro správné provádění těchto, refor- těchto reformních programů. A na závěr ještě poslední připomínka ke politice soudržnosti, která navazuje na to, co už říkal předřečník. Právní základna je zde politika soudržnosti a já připomínám, že politika soudržnosti se týká Unie jako celé podle příslušného článku eh, smlouvy o EU, ale my se tady eh, přitom hovoříme v jádru věci tedy o eurozóně. Ehm, přitom jsou zde členské státy, které teď do eurozóny nepatří. A nemůže, nemůžeme takhle směšovat eh, tuto věc s politikou soudržnosti. My tady proto nemáme právní základ. Děkuji. Děkuji. Za ALDE zde nikoho nemáme. Za výbor budget Za zelené zde pan Gigold není. Eh, chce něco říct pan Lamberts? Yes, I'm the only green. Ano, jsem zde jediný zelený, dostanu čtyři minuty. Řekněme, že vám dáme tři minuty. Dva plus dva jsou čtyři. a já jsem také stínovým zpravodajem. K, takže, takže pozitivně tak pokud mi dáte dvě minuty, jenom tady řeknu negativní věci, pokud mi dáte čtyři, tak zmíním ty pozitivní. Dobrá, čtyři minuty. Pozitivní je, že se odkazuje na pařížskou dohodu a udržitelné cíle. K tomu se ještě vrátíme. Druhý, druhý pozitivní věc, eh, vyškrtnutí um, toho návrhu přesunout um, některé fondy do um, eh, ESP. Tady by to určitě nemělo mezi sebou soutěžit. Změna jména, Euro Accession Facility. To je zajímavé, to je symbolicky. Spillover efekty. To podporujeme, že tedy samozřejmě někdy reforma v jedné členské zemi může mít negativní dopad na druhou členskou zemi a my přitom chceme tedy eh, podpořit ehm, reformy, ale zároveň bez negativních dopadů. konvergenční kritéria, eh, přizpůsobení ehm, se eh, tedy eh, vstupu do eurozóny nebo členství v eurozóně. To však, považ, to však požaduje více než nějaké nominální konvergence. A Vítáme, že se mění implementující akt na delegující akt, to je dobře. Čtyři problematické body, žádné změny distribučního klíče, Nemáme tam takzvané decoupling, propojení mezi RSP a evropským semestrem, článek 8 nezměněn. Přitom je nejproblematičtějším. Takže tady si myslíme, že mm, by stálo za to tam dát cíle pařížské dohody a sociálního pilíře. E, taky žádná změna čísel. RSP je tedy interně nevyvážené a nezávislé fiskální investi- eh, instituce, takovéto instituce by měly být jasně popsány a měly by popsat smysluplnou fixa- eh, fiskální analýzu aniž by se tedy poukazovalo na specifické politické rozhodnutí. A, takže já si myslím, že takzvané nezávislé fiskální instituce eh, mají vlastně jediný záměr nebo jedinou eh, ekonomickou teorii, která je pokrývá. A to je vlastně DSGE models. A ty jsou přitom chybné. Děkuji mnohokrát. A stihl jsem to za tři minuty. Yes, thank you for using only three minutes. Um, Budget eh, GUE, no. Budget GUE, Econ GUE. Je zde někdo za GUE? FDD. Pan Vali na dvě minuty. Credo che una posizione di sostegno alle riforme... Já si obecně myslím, že podpora strukturálních reform eh, by mohla být užitečná, ale jenom eh, když se zaměří na reformy, které by mohly být udržitelné, pokud jde o hospodářský, sociální a ekologický eh, rozměr a podporovat eh, podporu růstu. A, a také pokud budou v souladu s obecnými cíly EU a české státy si je budou dělat sami. Je důležité vytvořit eh, kritéria přípustnosti, Ty programy by měly eh, podporovat eh, skutečné reformy na podporu eh, sociální a územní soudržnosti, na boj s daňovými úniky, s organizovaným zločinem, na podporu plné kvalitní zaměstnanosti a na boj proti nerovnosti a vyloučení ze společnosti. Eh, komise odkazuje na tyto cíle, ale je třeba na ně odkázat silněji, aby eh, se zajistila eh, provázanost navrhovanými reformami. Ovšem neměly by zde být zahrnuty žádné politiky, které snižují mzdy, tak jak jsme to věděli v minulosti. To zpomaluje ekonomiku a spíš než aby to vytvářelo konvergenci, tak to vytváří nesoulady a vede to k problémům, k se zvládáním toho procesu v rámci EU. A lidé by mohli začat, začít i protestovat ještě více, když ty reformy budou omezovat mzdy. My eh, každopádně nejsme pro eh, to konkrétní hodnocení, jak navrhuje zpravodajka eh, ze strany těch nezávislých národních daňových orgánů. Důležité je, aby jednotlivé členské státy si uplatňovaly některé reformy, než, více než ostatní, protože pokud by to bylo centralizované, tak bychom vytvořili příliš velkou nerovnováhu. Děkuji. Děkuji, pane Vali. Nikdo za NF tady není. A nikdo nežádá o slovo, takže teď slovo dám zase komisi na dvě minuty. Děkuji vám. Děkuji vám za podporu, alespoň od některých z vás, eh, pro tento nový návrh. Několik eh, slušných poznámek k eh, tomu konvergenčnímu nástroji. My víme, že je třeba eh, omezit ten rozsah, ale zároveň podpořit členské státy, aby šly dále než ta základní nominální kritéria konvergenční. Tato už podporu, tam už, to už splňují, takže musíme jít ještě za rámec toho. Máme tady celou řadu dodatečných návrhů, které Eh, žádají eh, o nákladovou analýzu, eh, mm, ale mm, zase na druhou stranu nesmíme členský státům příliš stěžovat žádosti o, o nebo podání žádostí o ten program. Pokud je o ty transfery prostředků, to si myslím, že je škoda, protože například Řecku to velice pomohlo, protože to použilo ten nástroj mm, na, na, pro technickou podporu. Důležité je, aby eh, toto bylo i nadále velice jednoduché a funkční, protože jinak je velice obtížné dobrat se dohody. Pokud jde o, o eh, tu, eh, tu, tu reformu, tak, nebo toho, kdo se za ní staví, tak tam to má naopak toto vlastnictví posílit. Takže budete bude to jenom pro ty členské státy, které jsou ochotné Zároveň eh, musím zdůraznit, že sociální reformy jsou opravdu zahrnuty eh, v návrhu reformy, tedy eh, v návrhu toho dokumentu. A je důležité rozlišovat mezi politikou soudržnosti, ta v zásadě financuje ty průběžné investiční je reform. My členským státům pomáháme podporovat a přijímat strukturální reformy a tady. To vše. Dobrá, děkuji vám. A jelikož nám ještě trochu času zbývá, tak mohu dát tři minuty eh, každé spolupředajce, pokud budu chtít. Začnu opačně. Se paní Nechtychal. Děkuji, pane předsedo, já se zkusím eh, se vejít dvou minut. Komise se to dotkla eh, totiž několika věcí. Možná bych zareagoval na EPP a na zelené, pokud jde o nezávislé fiskální instituce. Já se souhlasím, že <clears throat> my tady nechceme vytvářet nové orgány a instituce, ale mohli bychom eh, eh, se odvodit z toho, co máme eh, v rámci ERM, takže by se to týkalo nečlenů eurozóny, tak to je reakce na EPP a potom k tomu, co říkal EKR, co říkal pan Luke tomu eh, morálnímu hazardu, tam souhlasím s jeho eh, připomínkami, proto by ten rozsah by měl být velice omezený a budu se těšit na vaše pozměňovací návrhy. Tak dál se také budu těšit na další spolupráci s kolegy. Děkuji, paní Katia Zabal. Děkuji, pane předsedo. Já to také pokusím říct stručně. Tak eh, za prvé, pokud jde o distribuční kritéria, protože eh, o to eh, různí kolegové přišli. My jsme se pokusili dosáhnout dohody o změně distribučních kritérií, ale nepodařilo se nám se dohodnout. A já si dokážu představit, že jsou tady ti, kteří si myslí, že obyvatelstvo nestačí jako jediné kritérium a těm a mm, předložíme nějaké návrhy a doufám, že budeme schopni se shodnout. Já si myslím, že použití obdobných kritérií jako u politiky soudržnosti nebo jinde by mohlo být rozumné. A pokud jde o to, jak dlouho ty reformy budou trvat a jak jsou udržitelné, jak říkal pan Almasur, my eh, se teď nebojíme o jejich obsahu, to, že někde dáme rok navíc, by mohlo propočít určitou jistotu a mm, dosáhnout pravých trvalosti. Ale každopádně těšíme se na připomínku od pana Lamasura. A pokud jde o kondicionalitu a vládu práva, myslím, že všichni najednou chtějí tam dát vládu zákona, ale já si nemyslím, že by to bylo nezbytné, protože samozřejmě je pan uh, Sarvama, který spolu předsedá eh, mm, a, je mojím spolupředsedem na vládu zákona, tak všechny členské státy mají tuto povinnost. Stejně tak i jako uh, jsou předmětem finančního nařízení. A najednou všichni chtějí zdůrazňovat, že uh, všechny programy musí dodržovat podmínky právního státu. Tak několik dalších připomínek ještě k EKR. Hovořili jste o, o morálním hazardu. Já vím, že v některým skupinám se tahle myšlenka opravdu zabí, z, zamlouvá. Ale pokud jde o ten objem peněz a to, co každá země dostane v tom programu, tak já si myslím, že žádné o, o takovém riziku se tady v podstatě nedá moc hovořit. Hovoříme tady o stovkách milionů eur ale u eh, rozpočtu eh, evropské země to v podstatě není žádné morální riziko, morální hazard. Eh, a proč, nevím, to, také proč hovoříte o tom předřazení, protože tady není žádné, žádný takový návrh, nebo není to rozpočtový návrh. Jakmile ty peníze přijdou, tak ty reformy už budou dávno implementované, ale už budou pravděpodobně zapomenuté. Takže nějaké předběžné volní prostředků, to přijde stejně pozdě. Potom, eh, pokud je o to, o, co říkali eh, zelení, sociální pilíř, jako COP21 a tak dále, já si myslím, že tady eh, nás čeká velký kus práce. A jedna poslední připomínka o zelených APP. Hovoříme tady o těch prostředcích. Já nemám problém navýšit eh, prostředky, které eh, jdou eh, členským státům mimo eurozónu. Pokud snížíme těch 22 milionů eur, tak to je opravdu poměrně nízké. Tak každopádně já si myslím, že tady dojdeme příliš daleko, zejména pokud budeme používat to kritérium populační distribuce. Bylo by to mnohem lepší, kdybychom to eh, byli schopni zdvojnásobit, ale to se nám asi nepodaří. Děkuji vám eh, za celou rozpravu a teď eh, si dovolím dodal, nebo zareagovat k tomu, co říkala paní Gardia Zabal k právnímu státu v této legislativě se to zdá jako velice eh, oblíbený termín, stejně jako v jiných předpisech a hodně se tady hovoří o lepší eh, legislativní tvorbě, takže buďme dobrým příkladem. I za eh, výbory pro rozpočet a hospodářskou měnou politiku. A vyhněme se zbytečnému textu. Já každopádně připomenu, že lhůta pro návrhy zde je 3 hodiny odpoledne 15. ledna 2019 a hlasovat se má na společném zasedání výboru eh, buď 20. nebo 21. února 2019. Do bodu různé, jakož nemáme co dalšího projednávat, tak eh, vás budu akorát informovat o příští eh, schůzi. Její datum eh, je ještě třeba upřesnit. A tímto končím zasedání o pět minut dříve. Děkuji vám.